Zítra se bude o tom hlasovat 12 hodin a přeji vám eh, všem eh, požehnaný noční klid. Samozřejmě i komisi, ale komise vlastně nikdy